Dámy a pánové, zvu všechny, aby se posadili. Vítám vás ve druhém dni našeho zasedání. No, um, this meeting, uh, uh, as is now customary with all our meetings, um, is... Toto zasedání, jak je zvykem u nás, je vysíláno přes webstream, takže všichni, kteří si přivstali, aby se zalogovali, tak ode mě slyší pěkné dobré ráno. Rovněž zdravím naše diváky eh, v internetu. Mohou si rovněž stáhnout svůj výtisk každoměsíčního eh, bilténu a jako speciální prémě tento měsíc máte možnost nahlédnout do našeho pracovního plánu na letošní rok. I to najdete v internetu, takže se prosím zalogujte a můžete se stát rovněž přítelem našeho výboru. Bohužel se nám vypnul mikrofon. Sorry, the microphone went off. Omlouvá se pan předseda, že se eh, mu vypnul mikrofon a říká, určitě jste slyšeli tu reklamu na závěr, kterou jsem tam pašoval. Tedy, Vítám všechny. Eh, pan Zoltán Šefalfi, který je ministrem hospodářství a je velice intenzivně zapojen do otázek eh, týkají se vnitřního trhu, je mezi námi. Já jsem s ním měl to potěšení eh, večeřet v Budapešti a my jsme diskutovali právě o naší práci, zejména o eh, Single Market Act, o tom novém legislativním nástroji, který máme. A je to od vás, pane ministře, opravdu výborné, že se k nám jste byl ochoten dostavit právě právě na samém začátku vašeho eh, předsednictví. Vím, že jste nadšencem našeho výboru právě z hlediska jak vnitřního trhu, tak ochrany eh, spotřebitelů. S velikým potěšením vám předávám slovo a potom budeme mít diskusi s kolegy zde přítomnými. Eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení eh, členové parlamentu, eh, dámy a pánové, než se pustím do podrobností, rád bych nastínil širší obraz činnosti v průběhu předsednictví. Myslím si, že máme mnohé, jak se můžeme poučit z finanční krize a nastal čas, abychom na ně reagovali. Některé jsou zcela zřejmé, totiž potřeba užší spolupráce na poli fiskální a hospodářské politiky, eh, protože jsme zadluženi jako státy a máme obrovské rovněž eh, nerovnováhy u sebe. Jiné, eh, jiná poučení jsou méně zřejmá a já chci přitáhnout vaši pozornost ke třem záležitostem. Za prvé máme se soustředit na fiskální stabilitu, ano, i krizový management, ale nezapomínejme na posílení našich snah zvyšovat hospodářskou soutěž. Nebudeme-li více konkurenční jako Evropa neporosteme-li, tak nikdy nevyřešíme otázku fiskální nerovnováhy. Za druhé, stále více je zřejmé, že se vynořují nové zdroje růstu. Inovativnost je eh, motorem, který pohání eh, lidský vývoj. Musíme vyžívat, využívat různé jiné nové přírodné, přírodní zdroje, tak aby naše hospodářství bylo více zelené. Za třetí, eh, jakékoliv normy a standardy by měly být udržitelné. Samozřejmě, že se můžeme z krize poučovat i jinak, ale vše se dá zhrnout do jediného prohlášení. Hospodářské problémy nikdy nezačínají v samém hospodářství. Většinou mají hluboce zakořeněné příčiny v politice a v lidské povaze. Ani na tom ale neskončí. Proto my musíme jako politici politicky reagovat ze strany členských států i Evropské unie. Když hledáme ty správné reakce, hlavní výzva podle mě je v tom, že musíme mít tu kapacitu, abychom viděli jak celek, tak ty podrobnosti. My, Evropané, potřebujeme tu velkou, širokou vizi, ten celkový náhled z vrchu um, směrem dolů, tak abychom všechny podrobnosti měli přehledně před sebou. Podíváme-li se tedy na ten celek, prvek, tak tady máme žádostivou vizi Evropy 2020. Musíme jednak vědět, co měřit, jednak vědět, jak to měřit a kontrolovat. Musíme mít tedy řád a zprávu a správnou reformní eh, vyhlídku i na evropské, i na eh, státní úrovni nyní podrobnosti. Máme takzvaný evropský semestr, což nám dává cestovní mapu, abychom měli možnost té dimenze ex ante a přestože všemu velí ECOFIN, tak máme i my jinou e, svou vlastní úlohu. E, v tom smyslu má Rada pro e, hospodářskou soutěž možnost ve strategické diskuse mít e, ten e, roční přehled růstu a snažit petice o vlajkové iniciativy například eh, Unie inovativnosti a integrovaná eh, průmyslová politika. Další detaily spočívají v tom, že máme mnoho různých složek, mnoho projektů. Některé spíše něco zaznamenávají, jiné se zamýšlejí nad tím, co už jsme um, udělali. A evropští občané i podnikatele od nás čekají, že je dostaneme z té slepé uličky nebo z toho, do čeho jsme zabředli a zároveň uvedeme i nová řešení. Dámy a pánové, nyní bych vám rád řekl o dvou hlavních principech, jimž bych se chtěl věnovat v průběhu předsednictví právě na Radě pro hospodářskou soutěž, o něž si myslím, že nám doslova vydlaždí cestu k lepší Evropě. První princip je jednoduchý. Ať podnikatelé mohou podnikat levněji v celé Evropské unii. Zbavme se překážek, které brání v přeshraničním obchodování. To je klíčový princip, který nám pomůže z krize, vytvoří pracovní místa a povede k hospodářskému růstu. Nepotřebujeme stále více úprav předpisů norem. Potřebujeme jich mm, tak, aby nám odstranili jakákoliv úzká místa. Právě eh, samotné podnikání vytváří hodnotu a samozřejmě jiné věci, ty by měly jít bokem, tedy například nějaký labirint předpisový, vyplňování formulářů a tak dále. Dále bychom měli být vždy účinní. Všichni jako politici i autoři iniciativ se musíme tázat. Pomáháme tím, co děláme, vytvářet přidanou hodnotu nebo ne. Máme tady možnost odpovědět ano ve třech záležitostech přímo v tomto výboru. Nové rozjetí toho um, legislativního aktu Single Market Act bude znamenat, že slevníme podnikání. Eh, jednotný evropský patent. To by mělo zlevnit eh, patentová žádání a zároveň vybídnout podnikatele, aby přicházeli s novými nápady. Dále, e, ten e, statut Evropské e, společnosti Evropská soukromá společnost nám pomůže v přeshraničním obchodování. Je-li trh eh, roztříštěný, eh, tak nám to brání v efektivním podnikání. Proto mým druhým hlavním cílem je eh, zabránit té roztříštěnosti a sjednotit ten trh prakticky. Už od dob Adama Smitha je nám známo, že dělení práce je zdrojem produktivity pracovních míst a bohatství a vý Víme ale, že e, to je omezeno rozměrem trhu. Tedy pouze zabráníme-li fragmentaci trhu, e, tak se zbavíme negativních dopadů. Například e, umožníme vytvoření veliké tržní síly Fragmentace navíc nám brání v tom, aby spotřebitel z něj měl plnou výhodu, aby mohl využít síly té škály. E, jinými slovy, e, máme Eh, možnost plně využít potenciálu růstu, zbavíme-li se roztříštěnosti. Musíme se zároveň tázat, eh, přicházíme-li s novou politikou. Pomáháme tím zbavit se eh, roztříštěnosti trhu nebo ne? Máme rovněž několik dalších záležitostí přímo na stole, kde máme možnost odpovědět rozhodným ano. Například svobodný pohyb zboží a služeb přes hranice. To se považuje za jednu z hlavních evropských svobod. A dále inteligentní politiky, které právě zabrání roztříštěnosti trhu, zejména ve službách. Proto je důležité uplatňovat důsledně směrnici o službách ve všech členských státech, tak aby zajistila svobodu zajišťovat služby přes hranice. Za druhé, Evropa musí být účinnějším pozadím pro relevantní standardy, které navodí správnou rovnováhu mezi evropským a národním rozměrem, tak aby standardy byly nepříliš drahé a jednodušeji využitelné. Zlepšení tržní transparentnosti a srovnatelnosti posiluje jak práva spotřebitelů, tak důvěru spotřebitelů spotřebitelů. Tím, že se snažím ten první hlavní princip přeložit do praxe, tedy zlevnit podnikání, rád bych vás seznámil podrobněji s tou eh, nejzásadnější eh, složkou, s tím projektem, který mám před sebou. Eh, totiž 20. výročí legislativy o jednotném trhu Single Market Act. Jednotný trh je přímo podstatou Evropské unie a jeho výhody jsou, že vyrábíme pro 500 milionů lidí. Máme možnost ale jednat ještě dál, osvobodit trhy, rozšířit sortiment a odstranit překážky. Technologie se rozvíjí, a e, zcela nesrovnatelným tempem. Máme možnost tedy zcela e, unikátním způsobem se angažovat. Maďarské předsednictví má v úmyslu považovat jednotný trh a e, tu legislativní úpravu jako svou prioritu. Bude úzce sledovat, bude provádět veřejné konzultace a bude pomáhat radě ministrů, aby se orientovala um, a aby spolupracovala s komisí e, v Radě pro hospodářskou soutěž jednak v březnu a pak v květnu. Těšíme se, že budeme spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom se zabývali těmi úzkými hrdy, zejména tím, že pomůžeme v legislativní práci a e, budeme e, rádi přijmeme ty tři zprávy od parlamentu z toho balíčku, jež se týká jednotného trhu. Ta druhá věc, o níž jsem se chtěl zmínit, to je ten jednotný evropský patent. Pan profesor Mario Monti právě na to poukázal, že scházející eh, unijní komunitární patent, to je jeden z nejvážnějších těch eh, scházejících článků eh, na tom jednotném trhu. Po téměř 30 letech už nastal ten historický moment, kdybychom to měli zlomit. Ano, eh, my e, můžeme v životě se snažit něco spozdit, e, ale ztráta času tu už nedoženeme. E, Angela Merkel kdysi řekla, že se nám podaří udržet prosperitu v Evropě, pokud budeme právě tím nejinovativnějším regionem. Já nemohu než souhlasit. Musíme se pokoušet, aby naše jednání bylo nákladově efektivní, právně jisté a aby abychom vždy vytěžili maximum z inovativní eh, kapacity v Evropě. Um, v širším smyslu toho slova ten patent v právním smyslu stělesňuje právo člověka na produkt, který, se kterým přišel. A proto maďarské předsednictví je velice silně angažováno v tom, aby se opravdu už došlo k tomu, že by vznikl ten jednotný patent a to nejrychleji. A abychom toho toho dosáhli, tak se o to zasadíme. Zároveň se obracíme na parlament, aby souhlasil eh, s tím, že eh, rada eh, zlepší spolupráci právě v březnu na Radě pro hospodářskou soutěž. To nám umožní dát se do práce nad návrhem komise, která e, se snaží zavést tento jednotný patent a pokročit co nejdále v tom legislativním procedurálním smyslu, tak abychom právě mohli spolupracovat s vámi. Co se týče toho jazykového režimu a toho, co by se mělo týkat překladu, tam je Eh, návrh eh, kompromisní který předložilo eh, belgické předsednictví, eh, budeme se snažit vytvořit eh, takový jazykový režim, který bude vyhovovat všem. A nyní snažíme se dívat na vše historicky. A hovoříme-li o evropské soukromé společnosti, tak to je právní jednotka, která umožní podnikatelům vytvářet firmy stejným způsobem, které budou mít stejnou právní formu, nezávisle na tom, ve kterém členském státě se budou nacházet. My saháme po švédském návrhu ještě z prosince roku 2009 jako základu pro eh, kompromis. Tři nejkontroverznější záležitosti jsou otázka hlavního sídla, minimální kapitálové požadavky a účast eh, zaměstnanců. My chceme dosáhnout kompromisního stanoviska ve všech těchto záležitostech. A nyní eh, obracím se na fragmentaci trhu. E, k této otázce se chci vyjádřit. V jakým způsobem e, se budeme snažit vše posunout ku předu? Za prvé, směrnice o službách. Jeden z nejroztříštěnějších trhů je právě trh služeb, e, zejména ty služby, jež se týkají pokročilých technologií. Přestože sektor služeb tvoří 70 HDP v Evropě, e, trhy služeb jsou velice roztříštěné a právě e, zpráva Monty říká, že pouze 20 služeb má přeshraniční dimenzi. Přestože e, ta um, ty rozdíly v produktivitě mezi členskými státy a spojenými státy se právě eh, rozšířily výsledkem toho. Ještě více nás musí zarazit, že přicházíme o hospodářský růst a právě eh, v době, kdy se musíme snažit eh, o dosažení toho potenciálu z těch služeb pomoci evropskému hospodářství v růstu 0,6 a 1,5 až 1,5 a proto musíme odstranit jakákoliv úzká hrdla. Budeme se snažit hned po mé prezentaci, jak vím, bude hlasování o e, té zprávě IMCO a to nám pomůže, abychom dosáhli dobrých výsledků. Zároveň bychom rádi spolupracovali s komisí a s členskými státy e, na takovém follow-up, e, čili budeme sledovat, jak ta vzájemná evaluace praxe vypadá eh, v tom provádění té směrnice. A naším cílem je přijít se závěry rady právě eh, ke sdělení eh, komise, tak abychom provádění směrnice nestratili ze zřetele a aby to pomohlo naší konkurenceschopnosti. Další záležitost to je standardizace. V závislosti na tom, jak se podaří předat ten návrh týkající se um, sdělení uh, komisi, maďarské předsednictví začne s vyjednáváním na pracovní skupině právě o otázkách standardizace a rovněž bude spolupracovat s těmi um, kolegislátory z Evropského parlamentu uh, v tom um, spolurozhodování. A čekáme, že už na jaře letošního roku bude návrh a to bude e, tvořit takový rámec pro politiku standardizace správního hlediska, ale zároveň to vydá správné politické signály, které budou hovořit o významu efektivní standardizace, která je nástrojem harmonizace a toho, jak vnášet nebo jak uvádět na trh výrobky, oblasti a rovněž odehrává určitou společenskou úlohu například v ohledu environmentálních standardů. Eh, další věc. Herbert Hoover, americký prezident, jednou řekl, že eh, konkurence není pouze základem pro ochranu spotřebitele. Je to rovněž eh, takový stimul růstu a pokroku. My souhlasíme, že je to zcela nezbytný požadavek, který umožní spotřebitelům, aby si mohli vybrat. Musíme rozlišovat mezi přístupem Spojených států a Evropské unie. Já jsem hluboce přesvědčen, že naše naše cíle, eh, prohlubování jednotného trhu a zároveň udržení ochrany spotřebitele, aniž bychom zahalcovali firmy administrativou, že to vše může být dosaženo zároveň a že to je právě jedním z největších výdobytků Evropské unie. A proto maďarské předsednictví je toho názoru, že po téměř dvou a půl letech vyjednávání přišel čas, abychom dospěli k dohodě právě v otázce směrnice o spotřebitelských právech. Zejména se budeme snažit dosáhnout zhody v prvním čtení eh, mezi eh, radou a parlamentem. V tom smyslu tedy budeme úzce sledovat diskuse eh, právě mezi vaším víro, výborem, výborem Jury a budeme rovněž v kontaktu se spravodajem panem Švábem, abychom se dohodli na přijatelném časovém rámci pro vyjednávání o prvním čtení. A úroveň harmonizace, tady se si bude snažit dosáhnout pragmatických řešení, které zkombinují maximální a minimální harmonizaci eh, s tím, že bychom se chtěli dosáhnout, že bychom chtěli dosáhnout dosáhnout shody s Evropským parlamentem ve smyslu těch cílů té směrnice. Dnes stojí Evropa před vážnými výzvami, které vyžadují mm, od nás mm, obrovskou snahu a energii. A nemůžeme mít skromnější ambice než to, že bude Evropa silnější, což je rovněž motem maďarského předsednictví. Evropské společenství patří všem svým členům. Musí odrážet tradice a aspirace všech členů. Ne já to říkám, ale řekla to paní Margaret Tečerová v jednom z nejvýznamnějších proslovů v historii Evropské unie. To byla ta známá, ten známý proslov v Brugách v roce 88 Přesto rozšiřme si ještě, ještě tu vyhlídku. Evropská unie eh, rovněž patří všem svým občanům a proto musí odrážet i jejich tradice a, a ambice. I v tom smyslu jsem přesvědčen, že právě Rada pro hospodářskou soutěž a Evropský parlament musí ještě úžej spolupracovat, pokud zůstaneme spolu, překonáme překážky a pokud se nám podaří dosáhnout takového hlavního eh, kroku kupředu, který zamezí roztříštěnosti a pomůže podnikatelům, tak uděláme i my něco pro odstranění evropské krize. Ještě bych chtěl rovněž poděkovat španělským a belgickým předchůdcům za skvělou práci, kterou vykonali právě ve spolupráci s vámi v oblasti politiky konkurenceschopnosti, svobodného pohybu, zboží, služeb a práv spotřebitelů. Chci potrhnout, že i maďarské předsednictví zasvětí vše e, tomu duchu spolupráce s vámi. Vy jste těmi hlavními, kteří se snaží o e, postoj e, parlamentu, správný postoj a rovněž o přehodnocení všeho z hlediska Lisabonské smlouvy. Rovněž se budeme snažit v praxi uplatňovat právě ten přístup TRIA s polskými a dánskými kolegy, tak abychom navázali na to, co vykonali Španělé španělští a belgičtí kolegové. Tedy to úvodem děkuji za vaši pozornost a jsem velice rád, eh, budu tedy rád, podařím-li mi se mi odpovědět na vaše otázky. Uh, well, minister, thank you very much indeed. Pane ministře, moc kráté eh, děkujeme za velice jasné vysvětlení vašich priorit a jsme nesmírně potěšeni, že budete osobně předsedat radě, protože vidíte, jak je důležité, aby ty jednotlivé otázky se rychle řešily. Chceme vás informovat, eh, co děláme. Máte tady dva zpravodaje, které se týkají vnitřního trhu, jednak standardizace, potom kolega eh, dělal studii o malých a středních podnicích a paní Gebhartová vypracovala zprávu o službách, eh, o které budeme dnes hlasovat, čili je dobré, že máte možnost se seznámit s našimi kolegy. Doufám, že budeme mít možnost, abyste pozval některé z našich kolegů, zpravodajů a také vaše kolegy, abyste probírali eh, ty palčivé otázky a doufám, že se budete zabývat v eh, nějaké diskusy, jednotným trhem. Budu velice stručný, pokusím se udělat eh, tři takové skupiny. Požádal bych vás, abyste byli struční. Požádal bych eh, v první řadě zástupci jednotlivých eh, politických skupin, aby se vyslovil nejdříve slovo pan Šváb. Prosím. Děkuji. Děkuji rovněž, pane ministře Čefalfaj, že jste už dnes, téměř na začátku vašeho předsednictví, se dostavil sem. Rovněž děkuji vašim spolupracovníkům, že opravdu tato témata velice dobře předběžně připravili. Rovněž eh, mě těší, že jste řekl, že chcete velice těsně spolupracovat jak s parlamentem, tak s komisí. To je opravdu rozhodující u těch obsahových otázek a my jsme na vaší straně, pokud chceme opravdu obsahově vše posunout ku předu. Za druhé, říkáte, že potřebujeme už eh, ten čin, že diskuse, že ty už se táhnou dlouho, že potřebujeme jednat na celé řadě front a zmínil jste se například o tom komunitárním patentu. O tom už se bavíme celé roky. Nakonec se to začalo hýbat. Já musím říct, že my jako EPP chceme Chceme, je, e, chceme vás podpořit zcela rozhodujícím způsobem. I roztříštěnost trhu, o té už rovněž byla řeč velice často, i tady musíme přejít k činům, tady nás máte na své straně. Za třetí, Single Market Act, to je jeden z nejdůležitějších počinů, který nás má přivést k, té, k tomu blahobytu, kde jste citoval paní Merklovou, a my si myslíme, že opravdu bychom měli eh, si pohlídat, aby členské státy eh, dělali to, co slíbili. Jinak za čtvrté, tady jsem eh, vděčný, že rada už se snaží pokročit kupředu. My příští týden budeme hlasovat v parlamentu a po tom hlasování už se budeme vědět, kolik času potřebujeme a je, jakou pozici, jaké stanovisko má parlament práva spotřebitelů, které chceme tedy vám dát ten balíček legislativní, nemá cenu eh, ta práva a tu záležitost ještě protahovat. Ale bohužel eh, až příští týden se dozvíme, jak to dopadne a to doufám, že se s vámi znovu uvidíme pak. Děkuji, pane ministře, za opravdu výbornou představu, se kterou jste přišel eh, toho, co chcete dokázat v prvním pololetí. Já si myslím, že opravdu v mnohem jsme tady zajedno, přesně eh, jako vy i moje eh, frakce sociálních demokratů je pro aby se eh, vše lépe řešilo, odbourávání překážek. To jsou vše takové, taková témata, kde můžeme spolupracovat a je to velice důležité, ty priority. I moje eh, politická skupina je proto, aby se už něco dělo konkrétního, ale nesmíme se domnívat, že se nic nedělo. My už jsme toho dokázali hodně. A vy jste právě se zmínil o um, směrnici o službách. To jsem zpravodajkou právě já a tady právě v této souvislosti, eh, když hovoříme o těch jednotných kontaktních místech. Tady se musíme ještě jednou podívat a vzít si pod lupu, co se vlastně děje v jednotlivých členských státech a to vzájemné hodnocení, které se děje, to je jedna z velice důležitých záležitostí. je v té oblasti to, těch služeb, tam můžeme mnohé dokázat díky těm kontaktním místům, to je důležitá věc a tady určitě všichni táhneme za jeden pro vás. A rovněž mé frakci připadá dobré, že se ujímáte tématu patentového práva. To je jedna z takových zásadních věcí, kterou potřebujeme právě pro Evropu těch inovací. Tam se může hodně ušetřit právě u těch, kteří mají něco nového, co chtějí nabídnout. Tady ale musím přijít s jedním malým ale. Totiž to je otázka spotřebitelských práv. Souhlasím s vámi v tom, že musíme pokročit kopředu rychle, ale kvalita je ještě důležitější než rychlost. Vy jste se zmínil o jedné věci, která mě leží na srdci, totiž transparentnost, ale k tomu patří zároveň i to, že v legislativní oblasti, tam, kde jde právě o zásadní věc jako práva spotřebiteli, abychom tam nešli jako jenom takhle hurá na to, abychom právě tam, a to říká moje frakce, rozhodně nesouhlasíme s dohodou v prvním čtení. To už vám říkám nyní, abyste si nedělal takové nějaké eh, eh, falešné představy o tom. My chceme tu transparentnost my ji chceme dosáhnout v praxi a bohužel v prvním čtení by se to nepovedlo, protože my chceme vědět, co je základem vyjednávání eh, pro Evropský parlament na radě ministrů. To je pro nás celá zásadní věc a bohužel tady musím odpovědět záporně a já doufám, pane zpravodaji, že vy už se nezačal s nějakým vyjednáváním, protože to by od vás opravdu bylo nečestné, ale to já věřím, že jste to neudělal. Uh, Děkuji. Zde zazněla celá řada zajímavých myšlenek pro pana ministra a nyní pan Kreuzmann. Děkuji. Já za liberální frakci jste opravdu nám hovořil přímo z duše. To jste právě postavil do eh, středobodu eh, co je i pro nás zásadní věc. Právě když jste řekl, že něco bude fungovat pouze ten vnitřní trh, pokud zvýšíme konkurenceschopnost, což je zásadní věc, protože my přece vyrábíme zboží nikoli pouze pro evropský trh, ale i pro světový trh. A to, že se zboží vyrábí stále ještě v Evropě, to se vyplatí pouze, pokud budeme schopni je prodávat za konkurenční ceny a vyvážet. A ten závěr, o kterém jste se zmínil, ta inovativnost, ty inovace, to právě například, když se hovoří o Německu, tam máme daň, daně, e, různé odvody a to se dá nějakým způsobem zvládat pouze s inovativními výrobky, malosériovými výrobky. To se nedá zvládat s nějakým masově vyráběným zbožím. Pouze zboží vysoce vyvinuté technologicky pokročilé výrobky, unikátní výrobky. A v tom musíme pokročit dále. Tady by možná bylo dobrým příkladem, když se v Německu například bavíme o tom, e, kolik eh, přináší do eh, eh, toho hrubého národního produktu ta průmyslová výroba. Je to více než třetina. V Anglii se budou snažit znovu dosáhnout těch 10%, zatímco, jak říkám, v Německu je to víc než 30. A tady z toho je vidět, že přece jen některé členské státy musí sáhnout i k určitým strukturálním změnám, aby se staly konkurenceschopnějšími, aby to, co se snažíme provést konceptuálně, totiž i vytvářet pracovní místa pro občany, že to je nadřazeným cílem, když říkáme o lepší konkurenceschopnosti našeho hospodářství. Hovoříte i o e, tržní e, transparentnosti a to bychom měli provázat i s e, tím kritickým jednáním, s tou kritikou například krize měny euro a bohužel v některých členských státech to zažíváme stále častěji, že lidé jsou kritičtí i vůči Evropě jako celku, protože mnozí se domnívají, že právě Evropa jim nic nepřináší ale je to právě naopak. Díky Evropě jsme měli obrovské dlouhé období a to stále ještě trvá, kdy byla vytvořena taková eh, společný prostor pro mír, pro pohyb mm, a že Německo je ministrem světa v vývozu, Německo je rovněž takovým světovým borcem v dovozu. My eh, právě dovážíme i právě polotovary například, i jiné moduly, které pak montujeme eh, dohromady. Právě ve vaší zemi se něco vyrábí, co pak jde do Německa. A musíme vše zlevnit, to už jste právě sám řekl, tak, aby celé to soukolí stálo méně toho podnikatele. A jednu otázku mám. Eh, v Maďarsku vzrostla právě daň. To jsou náklady pro podniky. Co vy na to? Děkuji mnohokrát. Nyní bych požádal tady pana ministra, aby odpověděl na tyto tři body. Mám potom šest lidí na seznamu, rozdělím to do tady tří okruhů. Pokud ještě někdo další chce hovořit, tak mi dejte vědět. V dalším bloku bude pan Kožušník, pan Kaněty, pan Campos, paní Kracabilt, paní Steyer. Takže pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Možná nyní budu hovořit německy. Ja, ich stimme vollkommen zu, was äh, von Ihnen gesagt war, Herr Schwab. Wir brauchen... Ano, máte pravdu, pane Schwab, potřebujeme konat, potřebujeme čin, abychom vše posunuli opravdu kopředu. Já když eh, tady jsem poprvé před sebou uviděl všechny tyto záležitosti, ty projekty a viděl jsem, kolik jich máme, eh, tak jsem právě zjistil, že některé už jsou pěkně letité a právě u těch patentů se to ukázalo. A právě v dobách krize si to už nemůžeme dovolit, že bychom měli stále ještě otevřenou složku, která už má pět, deset let a nic z toho neplyne, nic se z toho neposouvá ku předu. Tedy já opravdu prosím všechny, aby mě podpořili. A nyní e, odstraňování e, různých e, předpisových zbytečných překážek, to už říkala paní Gepardova. Podíváme-li se, kde se vlastně nacházíme v té krizi. Samozřejmě, že nemáme tolik prostředků jako země, které si mohou dovolit stimulovat hospodářství. Všichni žijeme v době úspor a dá se udělat vlastně jedinou věc bez peněz v uvozovkách a to je méně předpisů, méně administrativy. Eh, umožníme-li podnikům, aby nebylo tolik eh, byrokracie, tak tím už jim umožníme, aby se posouvali ku předu lépe, aby lépe vydělávali. Eh, proto se snažíme trochu rychleji postupovat v oblasti těch spotřebitelských práv. Já sice přesně chápu, že máte pravdu v tom, že musíme nalézt nějakou rovnováhu mezi kvalitou a rychlostí, ale podíváte-li se na tu situaci, ve které žijeme, tak opravdu si myslím, že to první čtení by bylo dobrým řešením, protože tím by se to posunulo o obrovský krok kupředu. A já tedy pevně doufám, že by tím ta kvalita neutrpěla. A my budeme rozhodně na tom pracovat, aby ta kvalita tam zůstala. Ale jsme pod časovým eh, tlakem. Evropa opravdu od nás čeká, že se něco v té věci udělá. A právě zejména u těch nejstarších projektů, opravdu já jsem odhodlán pokročit ku předu rychleji. Průmysl a služby. Samozřejmě eh, to vypadá různě v různých členských stánech. Eh, v některé členské státy eh, jsou silnější v té průmyslové oblasti, u jiných je těžiště v těch službách, ale jedna věc se v krizi projevila, totiž, že ty země a regiony, které měly silnější industriální základnu, přestály tu krizi lépe což znamená, že právě v epoše globalizace, eh, společnosti založené na službách, to, že vyrábíme něco hmatatelného, něco hmotného, že i to má svou váhu a nesmíme na to zapomínat. Musíme to brát v úvahu a my chceme být u toho, aby se to posílilo. Byla tady otázka na Maďarsko a tedy tady odpovídám e, v klobouku maďarského ministra. My děláme obojí. E, maďarská hospodářská politika není v tom mainstreamová. Totiž jednou rukou e, snižujeme daně a druhou rukou, bohužel musím říci, musíme sem tam i nějakou tu daň zvýšit. Po změně vlády jsme najednou zjistili, že jsme zdědili obrovskou černou díru v našem rozpočtu a abychom ji nějakým způsobem zacelili, tak jsme přišli s tou novou daní. Na druhé straně přistupujeme k velice rozhodným opatřením, tady bych to nazval opravdu k vytvoření jak nejlepšího prostředí pro investory. A právě té, tu podnikatelskou daň jsme snížili z 19 na 10 rovněž zavádíme paušální daň, tu rovnou daň a doufáme, že tím budeme schopni naše hospodářství oživit. A ten krizový, eh, ta krizová daň, to asi jste měl na mysli, to je pouze na tři roky, pouze na omozené um, období, tedy loni, letos a ještě jeden rok a víc už ne. Ale doufáme, že to, jak poháníme hospodářství tím, že snižujeme podnikatelskou daň a snižujeme byrokracii a samozřejmě, že se snažíme šetřit u státních výdajů, že tím dosáhneme určitého silnějšího hospodářský růst tedy že tím nastane a poté, co už dojde to období, tak už ten krizový, ta krizová daň nebude potřeba. Děkuji mnohokrát, pane ministře. A nyní máme asi čtvrt hodiny, která nám zbývá. Poprosil bych tedy kolegy, aby se ptali velice stručně. Takže další je, má slovo pan Kozušník, potom pan Transfidelis a další. Pane ministře, já budu, já budu krátký a, a konkrétní. Eh, já si myslím, že jsme tady každý z jiných politických skupin, každý máme na mnoho věcí eh, jiné názoru, názory, ale na eh, jedné věci se určitě, určitě zhodneme. A opravilo se to v příspěvcích jak kolegyně Gepard, tak pana Kreutzmana, tak, tak Andrease Švába. Je to určitě méně byrokracie. Pokud se bavíme o tom, že by mělo být méně byrokracie, tak z logiky věci vyplývá, že by mělo být spíše méně regulací než více regulací. A, a protože méně regulací potom přináší větší konkurenceschopnost evropského průmyslu. To je, si myslím, základní teze, na které se shodneme. Já obecně oceňuji, že, Evrop, že maďarské předsednictví do svých úvah zařadilo aktivní přístup k evropské standardizaci, protože ten je e, nástrojem konkurenceschopnosti evropského Eh, průmyslu a ten je nástrojem také pro tu správnou regulaci, eh, řekněme ze spoda, ne, ne administrativu eh, z hora. Proto si dovolím popřát maďarskému předsednictví úspěch a zároveň připravenost nejenom našeho výboru v oblasti standardizace, ale celého Evropského parlamentu, který v oblasti standardizace je velmi aktivní. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα γενικότερα για το θέμα της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Συμφωνώ με αυτά που έχει. <clears throat> Děkuji. Co se týče směrnice o e, právech spotřebitelů, já bych chtěl říct, že souhlasím s tím, co říkala paní Gepartová. My bychom rádi, kdybychom přešli ke druhému čtení, abychom mohli zajistit plnou transparentnost a abychom lépe znali pozici rady. Chci, chci vám <clears throat> položit dvě otázky. První o inovacích. Zdá se, že co se týče financování inovací, dostali jsme se do velkého skluzu, tedy co se týče Evropské unie. Došlo k problémům týkající se rámcových programů a to musíme vzít v úvahu při definici osmého rámcového programu. Mě by zajímalo, jaké jsou iniciativy, co máte v plánu dělat jako předsednictví a jaké eh, co budete předkládat na stůl k vyjednávání. A druhá otázka, ta se týká služeb eh, obecného zájmu, o tom jste se moc nezmiňoval. Jak eh, všichni víme, komise v současné době studuje návrhy, které se týkají eh, mm, tohoto, tohoto sektoru a bude předkládat zelenou knihu. Jaká je vaše pozice k tomuto tématu? Děkuji. Uh, thank you very much. Um... Děkuji vám, paní Kaviaty. Um, uh, I would like to, to welcome all... Děkuji, eh, pane ministře. Já vítám vše, co jste říkal, včetně eh, nového nastartování Single Market Act a také jednotného trhu. Co se týče zprávy jednotného trhu, to já vítám. A když se podíváme na tento problém, jeden ze závěrů, ke kterému jsem došla, je to, že bez silné podpory, která bude pocházet od členských států Eh, nové nastartování eh, tohoto Single Market Act nebude možné. Já si velmi cením vaší snahy podpořit radu a eh, vést debatu v rámci rady. Chtěla bych vás ale také požádat, zda byste mohli nejenom zblízka sledovat, co se děje v této oblasti, ale pokud byste mohli věnovat zvláštní pozornost a snažit se přesvědčit vaše kolegy a jednotlivé členské státy, aby více podporovali eh, jednotný trh a byli si vědomi toho, že jednotný trh znamená pro Evropu růst. Tento akt, Single Market Act, má stejnou hodnotu jako strategie Evropa 2020. Děkuji vám. Děkuji. Vážený pane ministře, já vám předám slovo, můžete odpovědět na tyto tři e, příspěvky. Děkuji vám. Ano, standardizace, to je významná otázka. Já jsem velmi rád, ehm, nebo bude mi potěšení, pokud v této oblasti budeme moci spolupracovat. My potřebujeme právně zabezpečené normy a normy, jsou součástí eh, boje proti fragmentaci trhu, ke kterému v Evropě někdy dochází. Abych se ještě vrátil k právům spotřebitelů a otázce prvního nebo druhého čtení. My se budeme snažit tyto otázky vyřešit. Budeme se snažit to udělat během prvního čtení a jak jsem se zmiňoval, já plně chápu, že tato otázka rozhodování mezi kvalitou a rychlostí je obtížná. Každopádně budeme se snažit jednat rychle a nalézt správnou rovnováhu. Co se týče inovací, je mi velkým, velkou ctí, že budu předsedat Radě pro hospodářskou soutěž. Bude se to jednat eh, vesmírné politiky, eh, výzkumu a dalších oblastí. Bohužel ale nemáme moc času, který bychom věnovali přímo eh, inovacím a financování. Mám jednu krátkou poznámku. Bude vydána proběžná zpráva FP7 během březnové rady a já se domnívám, že z toho vyvodíme nutné závěry, které nám e, naznačí, jak inovace financovat. Také se budeme zabývat novými metodami, jak financovat inovace. Hlavní otázka je, jak vyzvat eh, obchodní sektor na k účasti na inovacích. Proběhne eh, v polovině dubna neformální zasedání v městě, které nedaleko Budapešti a polovinu dne zasvětíme této otázce. Budeme se snažit zjistit, jak financovat inovace inovativním způsobem. Pozveme různé experty a ministři se budou těmito novými metodami zabývat. Co se týče politické podpory pro eh, Single Market Act, ano, to je velmi důležité. Myslím, že si budeme muset znova a znova vysvětlovat, jak důležitý Single Market Act je. Ano, je důležitý zvláště pro eh, hospodářskou oblast, a je vlastně ve středu celé Evropské unie, evropské ekonomiky. Budeme si muset eh, znovu opakovat, jaké jsou hlavní výhody Single Market Act. Tento akt má v současné době 50 různých opatření a jedno z hlavních opatření, eh, jedna z hlavních úkolů Rady pro hospodářskou soutěži po konzultacích, po, po té, co si vyslechneme vaše návrhy, bude nalézt asi 15 nebo 20 témat, o kterých řekneme ano, v těchto tématech budeme pokračovat a to co nejrychleji. Já doufám, že v květnu se nám podaří dosáhnout tohoto cíle, že identifikujeme těchto 15 oblastí. Já osobně se domnívám, že eh, co se týče těchto 15 témat, zde musíme se rozhodnout pro ta, která odráží nejnovější vývoj, tedy nové technologie. Jednotný trh a také jeho regulace je něco, co se bude muset stále obnovovat. Je to něco průběžného. Technologie se vyvíjí velmi rychle, nečekají na nás, nečekají na to, jak se bude vyvíjet naše legislativa. Ne, technologie se vyvíjí sama o sobě a mění naše životy. Za poslední desetiletí je změnila převratným způsobem. Když si vzpomenete na to, co se stalo za posledních deset let, eh, vidíte, že došlo k obrovské změně. Na Radě pro hospodářskou soutěž tedy budeme vybírat těchto 15 nebo 20 témat a ty budeme poté eh, se snažit eh, budeme se snažit na nich zapracovat a budeme usilovat o to, aby odrážely i ty nové technologie. Děkuji vám. Děkuji. Nyní dám slovo posledním třem řečníkům. Paní Koraca Bill a ta paní Styler. Nejprve pan De Campos. Děkuji, pane předsedo. Já se zmíním uh, velmi stručně v angličtině. Chtěl bych poděkovat panu ministru za vaši panu ministrovi za vaši přítomnost a za vaši prezentaci. Já mám mnoho otázek, ale všechny shrnu do jedné, jednoho bodu. Pamatujete si, že před měsícem se Irsko snažilo získat podporu, finanční podporu a proběhla velká diskuze o daních podniků a o daní, která je 12,5 Vy jste se zmiňoval o tom, že ve vaší zemi jste eh, nepodpořil eh, tuto dání, která by byla 10%, pokud budou všechny evropské země dělat eh, to stejné, co můžeme očekávat? Jak můžete očekávat solidaritu od finančních institucí, pokud tento úžasný příklad žádné eh, daňové harmonizace bude existovat? Děkuji. Děkuji. Eh, toto je velmi stručný bod, ale užitečný. Paní Koraca Bild. Děkuji, pane ministře. Já bych se také chtěla připojit k těm, kteří vám děkují a Eh, přeji hodně štěstí. Děkujeme, že jste ekonomiku zasadil do centra naší diskuze. Také vám děkuji za to, že jste začali jednat eh, a snažíte se odstranit překážky volného pohybu zboží. Já jsem byla zpravodajkou pro um, maloobchod a chtěla bych se zmínit eh, o jedné obavě, kterou mám. To se týká existujících uh, překážek k volnému pohybu a volnému a právo usazování. Ty existují ve všech členských státech a já jsem velmi ráda, že jste se zmínil o směrnici o službách. Je velmi důležité, že členské státy budou nuceny k tomu, aby plně implementovali existující legislativu, a to se zvláště týká směrnice o zboží. Také jste se zmiňoval o vaší vlastní zemi a o otázce daní. My samozřejmě všichni respektujeme subsidiaritu a právo všech zemí mít svoji vlastní daňovou politiku. Problém, na který se ale musíme zaměřit, a já se těším na konstruktivní dialog s vámi a vašimi kolegy, je právě otázka daní. Musíme se zabývat tím, jak tyto daně um, ovlivňují zahraničí hráče a e, na to, že nezaručují stejné podmínky pro všechny. To je v zájmu nás všech, abychom se tím zajímali a doufám, že komise e, tak učiní. Dále máme otázku obchodních práv. Jde například o vytváření e, specifických smluvních podmínek. Já si myslím, že všichni hráči v dané oblasti by měli mít možnost mít stejná pravidla, měli by mít možnost přizpůsobit své obchodní modely například a tak dále. Já patřím do PPE e a myslím si, že jsme politickými přáteli. My bychom tedy chtěli s vámi tuto otázku otevřít a já doufám, že budete ochotní s námi tento dialog vést. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji paní Koracobild a paní Styler. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Co bude dělat eh, maďarské předsednictví, aby se zaměřilo také na digitální agendu především, aby se eh, zmenšila propast, abychom se zaměřili na širokopásmový internet a aby se vytvořila infrastruktura znamená internetová nebo digitální infrastruktura v členských státech. Děkuji, dnes je večer burns. takže nebo to bylo včera. Ano, kolegyně Milovnice, poezie. Takže, prosím, pane ministře, děkuji, že nám pomáháte, jak můžeme identifikovat ty nejdůležitější oblasti na jednotném trhu. To se týká nových technologií které jste právě zmínila. Budeme pracovat na této oblasti a bude to úkol na květen. Je možná teď trochu předčasné předbíhat. Tyto otázky budou zcela jistě sehrávat eh, důležitou úlohu. Ano, proces vzájemného hodnocení se osvědčil, funguje takže bychom se na ně rádi spolehli, využili jej. Je důležité, aby směrnice o službách byla plně implementována ve všech členských státech. Zazněla jedna otázka, která se týkala um, podnikové daně v Maďarsku. Nebudu zacházet do nějakých velkých eh, podrobností, také irského příkladu. Nechci říkat, jako předseda rady, eh, co se o to myslím spíše jako maďarský ministr. Když začal ten takzvaný irský zázrak eh, roku 87, tak došlo ke snížení podnikové daně na úroveň 10% a potom zaznamenali ohromný ekonomický růst a poté eh, vznikla ta bublina s nemovitostmi. Takže já si myslím, v tomto případě těch 10 je něco, co je propojeno s ekonomickými potížemi, které vznikly v Irsku. Ale co se týče Maďarska, tak pro Maďarsko je důležité, abychom vyslali signál, že ti, kteří tvrdě pracují, to znamená podniky i jednotlivci, nebudou eh, nějak eh, trestáni. Nechceme trestat lidi, kteří je Ehm, tvrdě pracují. Eh, zavedli jsme paušální daň, rovnou daň 16%, která je stejná ve střední Evropě, proto jsme snížili tu podnikovou daň z 19% na 10%. Především se to týká malých a středních podniků. A od roku 2012 se to bude týkat eh, malých a středních podniků a rozšíříme to na další podniky od eh, 1. Eh, ledna roku 2013, protože jsme přesvědčeni, že stát by neměl nějak sankcionovat eh, jak jednotlivce nebo podniky, které tvrdě pracují. Děkuji. Ano, to byla první odpověď. Ano. Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat, že jste přišel na naše zasedání, že jste odpověděl na všechny naše otázky a zcela jasně chcete s námi spolupracovat. Chtěl bych vám říci, že budeme mít krátkou misi do Maďarska od 22. do 27. února, takže se asi setkáme, bude to asi neformální setkání, zcela jistě budeme v kontaktu a budeme mít eh, čas se pobavit o těchto otázkách. Jak vidíte, kolegové se velice eh, zajímají eh, o vaši práci, ale zcela jistě budeme probírat i další otázky spolu s vašimi kolegy na ministerstvu. Čili těším se na tuto intenzivní spolupráci, která se bude týkat především zákona o jednotném trhu, dále směrnice o právech spotřebitelů, to je nesmírně důležité a myslím, že musíme také probrat, jak pokročit v této oblasti. Na závěr bych chtěl říci, že jménem všech výborů vám přeju um, úspěch, přeji úspěch vašemu předsednictví. E, podle našeho názoru ta vedoucí úloha, kterou máte, je velice důležitá. Jsme tedy velice potěšeni, že jste se dnes dopoledne dostavil na naše zasedání. Děkuji.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 Uh, um, Dámy a pánové, můžeme zahájit hlasování v, v krátké době. Prosím, usaďte se. Doufám, že všichni mají své hlasovací karty. Pokud budete potřebovat eh, Takže Nejprve si ověříme čísla a poté budeme hlasovat. Chtěl bych si být jist, zda všichni eh, správně pochopili čísla, takže si ověříme. Nejprve budeme hlasovat eh, za členy EPP. Všichni EPP eh, e členové budou volit, hlasovat. 11 celkem, myslím.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 Right, right. <laughs> By popular, by popular request. No, čili na všeobecnou žádost. To opět hlasují všichni členové EPP, prosím. Teď tady mám 10 hlasů, musí vás, vás být víc. 12 plus paní Kaniety.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 then I think we can probably do a roll call for the others. That I see. V případě ostatních děláme jmenovité hlasování, vidím tři liberály, tři zelené, tři GUE, dva EKR plus já, čili tři, výborně, tak můžeme hlasovat. Takže budeme hlasovat a Nejdříve budeme dělat eh, hlasování o zprávě paní Gebartové, která se týká implementace eh, směrnice o službách. Eh, Dám tedy nejdříve slovo paní Gebhardtová, aby uvedla hlasování. Chcete něco říci? Ani tak ne, spíš jenom eh, budu děkovat stínovým zpravodajem a eh, Pan Lukagard a já jsme se přece jenom posadili včera večer, sjednotili jsme se na všem, takže si myslím, že by u hlasování neměly být problémy, ale srdečně ještě jednou všem děkuji. Okay. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Takže budeme hlasovat. První hlasování je pozměňovací návrh 12 od pana Kanféna. Hlasujeme. Pozměňovací návrh pana Kanféna. Končím hlasování. Čili 15 pro, 20 proti, staženo, nebo odpada. Potom ekonomický výbor, máme tady oddělené hlasování. Máte to na svém seznamu, je to žádost EPP, čili budeme hlasovat o první části. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak druhá část. Hlasujeme o druhé části tohoto návrhu. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 proti, 14 pro. Nyní se dostáváme k návrhu 13 pana Kamféna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Nyní eh, návrh 15 pana Kamféna. Zahajuji hlasování o návrhu 15. Končím hlasování. Jasně zamítnuto, 20 proti, 15 pro. Nyní návrh 16 pana Ngoka a Fernaut. Máme tady žádost o oddělené hlasování ALDE. Hlasujeme o první části. Končím hlasování. Také zamítnuto. 20 proti, 15 pro. Druhá část tohoto návrhu, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Pozněvací návrh 17, eh, eh, paní Hanzlika, pan Popakis, eh, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Návrh 18, návrh předsedy, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh výboru pro zaměstnanost číslo 2, ten odpadá, protože 18 byla přijata, 19 stažená, čili nyní se dostáváme k návrhu eh, výboru Employment 12, eh, je pro, proti, jasně schváleno. Myslím, že nemusíme počítat. Eh, nyní je návrh výboru pro zaměstnanost 1, je pro, proti, jasně přijato. Návrh 10 byl Eh, návrh 18, čili teď je výbor pro regionální rozvoj eh, jedna, kdo je pro, proti. Opět jasně schváleno. Nyní návrh 4 eh, pro výboru pro zaměstnanost. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Opět zamítnuto 15 pro, 21 proti. Nyní econ 4, to už je pokryto, čili nyní se dostáváme ke Employment 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně, zamítnuto, 15 pro, 22 proti. Nyní je Návrh 5 je výboru Regi. Máme oddělené hlasování v tomto případě. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Hlasujeme o druhé části. Budeme hlasovat elektronicky o druhé části. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. To je také zamítnuto. 20 eh, proti, 17 pro. Nyní eh, návrh 7 výboru Regi. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní výbor Regi, návrh 8. Opět máme oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Prosím, hlasujte. Návrh 8 výboru Regi. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro, 22 proti. V tom případě stále hlasujeme o druhé části. Myslím, že můžete pouze zvednout ruku, čili kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Jasně schváleno. Nyní je návrh 9 je výboru Regi. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Návrh 9, výbor Regi. Končím hlasování. Schváleno. 19 pro, 17 proti. Nyní odstavec 20, pardon, odstavec 4, návrh 20, Molcer. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Návrh 21, kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Návrh 22 od Marka Rasa. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 22. Končím hlasování. Schváleno. 21 pro, 16 proti. Návrh 23 od Marka Rasa. Kdo je pro? Proti. Jasně schváleno. Návrh 24, pan Kamfen, zahojí hlasování. Hlasujeme o návrhu 24. Končím hlasování. Zamítnuto 22 proti, 15 pro. Návrh 25, pan Mocer, zahajuji hlasování. Pan Mocer. Končím hlasování. Schváleno 21 pro, 16 proti. Návrh 28. Návrh předsedy. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 28. Končím hlasování. Schváleno 21 pro 16 proti. Teď hlasujeme o návrhu 26, paní Hanzlik a ostatních. Kdo je pro, proti? Jasně schváleno. Návrh 27, pana Lechegarda, což je doplnění. Hlasujeme o návrhu 27. Končím hlasování. Schváleno. 22 oproti 13. Nyní návrh 29. Eh, paní Hangnoke a Verňu. kde pro, proti? Schváleno. Návrh 30 pana Kamfena. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 30. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 proti, 15 pro. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 31, kde je ústní pozměňovací návrh. Je to uvedeno tučně, pokud jim tak chcete vypustit tuto část věty. Takže 31 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Takže 31 odpadá, 32 pana Lechegarda, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Návrh 34 pana Pupakise, zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu 34, končím hlasování. Schváleno, 22 pro, 15 proti, 33 tady odpadá, návrh 35 pana Pupaky se budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, jasně schváleno. Nyní 36, paní Gebhardt, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 20 pro, 18 proti, 37. Pana Kamféna hlasujeme o návrhu 37. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, 20 proti, 38. předsedy. Eh, zahajuji hlasování o návrhu 38. Končím hlasování. Takže 25 pro, 11 proti a nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 1. Kdo je pro? Jasně schváleno. Teď se dostáváme několik stránek, skočíme až pozměňovacímu návrhu 49. Paní Hanzlík a ostatními. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. Návrh 50. Paní Hanzlik, kolektiv. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 51. Opět stejná skupina. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Teď eh, druhý návrh Ekon, ten už je pokryt předešlými návrhy, čili teď se dostáváme kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně, schváleno. Teď eh, návrh 58 pana Pupakise. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 59 předsedy. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 62, paní Gebhardt, máme oddělené hlasování, které žádá EPP. Budete hlasovat o první části, kde je pro, kde je proti, jasně schváleno, a zahají hlasování o druhé části. Takže hlasujeme o druhé části 62, končím hlasování a je to zamítnuto 23 proti, 14 pro. Nyní se dostáváme k návrhu 60 paní Sehnalové. Opět je tady žádost o oddělené hlasování. Takže hlavní text, kdo je pro, kdo je proti, schváleno a pak dodatek, je tam oddělené hlasování a Evropský parlament, hlasujeme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Je to 21 proti a 17 pro. Návrh 61, paní Hanzlika, další pro, proti, přijato. 63 a 39, ten, o těch nebudeme hlasovat, protože byl schválen kompromis. Nyní přecházíme na e, eh, 66, paní Lekártové pro, proti, přijato. Pan Karfin, 65 pro, proti, Jasně přijato. 67. Pana předsedy pro. Proti. Přijato. 68. Pana Kanfina. Zahajuji hlasování o 68. Končím hlasování. Zamítnuto 22 proti 16 pro. Nyní přecházíme k 69. Všechny eh, návrhy jsou poznačeny na vašem hlasovacím seznamu, takže hlasujeme o 69 pro. Můžeme, můžete zvednout ruce pro, proti, jasně přijato. 69 padá, eh, výbor employment 9, 9. zahajuji hlasování o employment 9, končím hlasování, Přijato. 21 pro, 17 proti. Nyní přejdeme k odstavci. E, přejdeme dále. 70 pro, proti. Jasně přijato. 70 padá. Nyní e, výbor Regi 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní eh, regi 4 pro. Proti? Přijato. 71 pro. Proti? Přijato. Návrh 72 pro. Proti? Také přijato. Regi 6 pro. Proti? Přijato. Výbor Employment 6 pro, proti, Přijato. Nyní eh, kompromisní návrh 3. Budeme hlasovat pro, proti, jasně přijato. Nyní přejdeme dále na 78. Odstavec 18a nový pana Kanfina. Zahajuji hlasování o 78. Eh, Ukončuji hlasování. Zamítnuto 20 proti 16 pro. Regi 10. Zahajuji, hlasova- Zahajuji hlasování o Regi 10. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 21 proti, 16 pro. Regi 11 pro, proti, jasně přijato. Regi 12 pro? Proti? Také přijato. Nyní přejdeme dále k 79. pana Kanfina. Zahajuji hlasování o 79. Končím hlasování. Zamítnuto 21 proti 16 pro. Ekon 3. O tom nebudeme hlasovat, to již je pokryto. 80. Kdo je pro? Proti? Přijato. Employment 5. Budeme hlasovat o Employment 5. Omlouvám se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 23 proti 15 pro. Employment 11. Zahajuji hlasování o Employment 11. Končím hlasování také zamítnuto. Pan Kanfin, eh, návrh 4, zahoji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Employment A, ten již byl pokryt eh, úvodním stanovením A. Eh, recital B, úvodní stanovení B, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Ekon A. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 6. Paní Legripa dalších pro? Proti? Přijato. Návrh 7. Pana Kanfina. Zahajuji hlasování. Končím hlasování také zamítnuto. Nyní přejdeme k návrhu 8 pana Molcera. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. A nyní návrh 9 paní Hanzlikové a další. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 10 paní Bizoto a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 11 pana Molcera, kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. Employment B, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Employment C, ten již byl pokryt. Employment B, budeme hlasovat, kdo je pro? Econ, omlouvám se, econ B. Uvodní stanovení ED. E. Zahajuji hlasování o Ekonu B. Končím hlasování. Přijato 22 pro, 16 proti. Dále employment D padá, employment E. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. Nyní citace. Návrh 1 pana Kanfina. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 21 proti. E, návrh 2 pana Kanfina, kdo je pro? Proti? Jasně přijato. A návrh 3 pana Kanfina, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. Takže tím končím hlasování. Budeme hlasovat o celku, o zprávě jako celku. Zahajuji hlasování o celé zprávě. Myslím si, že bychom měli hlasovat elektronicky. Všichni hlasovali o celku. Končím hlasování. A přijato 32 pro, 1 proti, 5 eh, se zdrželo. Takže já děkuji paní zpravodajce Gepartové. A myslím si, že toto je velmi důležitá zpráva. Všichni, kdo zde byli dříve a vyslechli si maďarského pana ministra, slyšeli, že se zmiňoval o implementaci a já, ehm, respektive pan minister, se těšil na přijetí této zprávy. Eh, prosím o klid. Budeme se snažit zajistit, že Rada pro hospodářskou soutěž dostane kopii naší zprávy co nejdříve a doufám, že možná o ní budeme moci dokonce s nimi diskutovat. To bylo naše první hlasování dnes dopoledne. A nyní přejdeme dále. Přejdeme ke stanovisku pro výbor pro zaměstnanost, který se týká eh, přiměřených a udržitelných penzijních systémů. Pan zpravodaj je zde, chtěl byste se o tom zmínit, než eh, budeme hlasovat? Děkuji, pane předsedo. Pouze velmi stručně. Opravdu bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za jejich velmi důležitý přístup během tohoto procesu. Minulý týden ve Štrasburku proběhlo dobré zasedání, podařilo se nám dosáhnout dohody o mnohých kompromisních návrzích. Také bych chtěl podpořit několik ústních návrhů, které byly předloženy eh, včera, těsně před tímto zasedáním. Pouze bych vás chtěl varovat proti jedné Eh, sadě pozměňovacích návrhů, které by mohly znekvalitnit eh, tuto zprávu a to se týká převodu, přenosnosti. Myslíme si, že přenosnost eh, těchto práv je velmi dobrá, pouze tak se dá zlepšit práva pracovníků a občanů, ale zpráva byla vytvořena v tom smyslu, že nejprve musíme identifikovat současné problémy a až poté přejdeme k implementaci. Některé návrhy podle mého názoru navrhují, abychom okamžitě přešli k přenosnosti, což podle mého názoru je rozporuplné. Proto se tedy stavím negativně k několika pozměňovacím návrhům, ale ostatní podporuji. Děkuji. Děkuji za vaši práci na tomto tématu. Vím, že o kompromisech probíhaly intenzivní diskuse. Právě mě byla předána uh, poslední hlasovací listina, protože jsem se dozvěděl, že zejména u prvního kompromisního návrhu ještě proběhly změny doslova na poslední chvíli. Nyní, když budeme hlasovat, tak se chci ujistit, že každá politická skupina ví, co chce u prvního kompromisního návrhu. Tam je rozdělené, oddělené hlasování, což obvykle u kompromisu nebývá, ale pokud jste si to probrali, co by stínoví zpravodajové, tak já prostě to přijmu. Jenom vysvětlete nám, prosím, Jaké máte stanovisko u toho prvního kompromisu? Jinak si myslím, že je vše poměrně jednoduché tady. Ano, děkuji. Já tady musím říci, že eh, co se týče mě, já jsem pro celý ten um, návrh i v tom odděleném hlasování. Spíš jde o to, že tam je ústní pozměňující návrh pana Manderse v té poslední části. Jinak já jsem ochoten vše přijmout vlastně zejména v té substantivní otázce, to je spíš otázka formální, nejde tam o žádný obsahový rozpor. Dobrá, takže já bych si to ujasnil. Máte to ve svém hlasovacím seznamu. Tedy první část, to je začátek prvního odstavce, pak 1a a 1b a oddělené hlasování o 1C a rovněž jste ochotni hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu pana Manderse a ten on asi bude muset přečíst, protože to musí přijmout všechny eh, skupiny politické. Začněme tedy eh, první část, to je um, jedna, jedna a jedna, kdo je pro, proti? Schváleno. Jedna c to je ta druhá část kompromisu pro? proti, rovněž schváleno. Pak máme tu třetí část, to je pan Manders a jeho ústní návrh, to bylo právě přidáno. Chcete to přečíst, pane Mandersi, abychom se ujistili? Samozřejmě, že to udělám, pane předsedo, protože eh, my jsme to vlastně vše odsouhlasili na schůzi stínových zpravodajů, ale nakonec to nějak nenašlo svou cestičku na seznam, takže včera večer jsme to nakonec tam přidali ten kompromisní návrh by to pak byl tak, že tam říká, potrhuje, že členské státy v eurozóně jsou propojeny společně takovým způsobem, že plnění penzijních povinností může mít přeshraniční dopad. Tedy to jenom reaguje na to, eh, co říká komise, ale navíc i na přeshraniční aspekt eh, té směrnice o eh, důchodovém zajištění. Samozřejmě nikdo nic nenamítá, tedy hlasujeme, kdo pro, proti proti, raději ještě elektronicky si to ověříme. Takže ta poslední část zahajují elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Ano, to je o tom vašem pozměňovacím návrhu, pane Manders. I tak to bylo přijato. Nemusíte se pát. Určitě jste hlasoval, ani o tom nevíte, že jo? Výborně, přijato. Přecházíme k, k těm dalším. To je nyní... Two different pieces of paper here. Uh, so we now go to amendment six by Mr. Wang Nok. Uh, návrh 6, eh, pana Van Nok, pro? Ne, raději hned elektronicky. Pozměňující návrh 6, eh, pan Van Lok. Amendment 6 by Mr. The vote is open. The vote is closed. Uzavírám hlasování. Schváleno 23 proti 14 osmička. Pan Grech. Tady raději elektronicky hned. Jste všichni pro? Aha, výborně, takže nemusíme hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Proti? Přijato. Sedmička, paní Turunen. Pro? Tady Tady já se omlouvám, tady už jsem celý zmatený ještě s těmi ústními. Takže elektronicky zahajuji hlasování o paní Turunen. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 24 ke 13. Devítka pana Grecha. To je pro. Proti? Přijato. Desítka pana Engla. Zahajuji hlasování o pozornici návrhu 10. The vote is closed. Uzavírám hlasování. Schváleno 23 k 15, 12 pan Žuvel a Engel. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. To bylo znovu schváleno. Třináctka pana Grecha, to byla stažena. Čtrnáctka pan Živel a pan Engel, to je pro. Proti. To si myslím, že bude lepší ověřit. Tedy hlasujeme o 14 elektronicky. That is clearly, uh, adopted. Jasně přijato. 15. pan Juan Lo. Zahájí hlasování o pozměnci návrhu 15. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Přecházíme k kompromisnímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A tím pádem přecházíme k 17. paní Toronan. Zahajuji hlasování o návrhu paní Turunen. Uzavírám hlasování. Jasně zamítnuto. Dvacítka pana Grecha. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Jedna dvacítka paní Turunen. Zahajuji hlasování o jedna dvacítce. Uzavírám hlasování. Tady bohužel to neprošlo, 20 hlasy proti 18. 22. paní Turonen. Zahajuji hlasování o 22. Uzavírám hlasování. E, prošlo to 22 hlasy k 16. 23. E, pana Krojcmana. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 23. Uzavírám hlasování. Schváleno 22 proti 15. Poslanec návrh 24 pana Krojcmana. Tady raději elektronicky. 24. pan Krojcman. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. To je zcela rozhodně neschváleno. Tady se hodně kolegů zdrželo. 25. Eh, Pan Milcer zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Ehm, ten neprošel. 26. Paní Turonen. Kdo je pro? Kdo je pro? Pozměňující návrh paní Turonen. To je jasně tedy přijato. A se na 27 pana Grecha. Kde je tady Louis? Máme ho tady? Já navrhuji, že bych eh, tam vymazal through the introduction of the second and third pillar, tedy zavedení druhého třetího pilíře a zavedu tam and, takže pozměněné znění by bylo um, členské státy, které ještě nepředložily konkrétní plány s kvantifikovatelnými a časově definovanými systémy zkvalitnění eh, penzijních systémů. Musí to udělat eh, co nejdříve, aby umožnili jak spotřebitelům, tak eh, poskytovatelům pravý cenový základ nebo finanční základ. Já si myslím, že tam to slovičko end ani není potřeba, říká pan Hába anglicky alespoň ale to už se určitě nějak redakčně pak upraví, pokud to projde. Pokud to schválíme, kdo je pro ten pozměněný, pozměněný návrh? Ano, schválen. Výborně, takže kompromisní návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, schválen. Tím pádem přecházíme k pozměňovacímu návrhu 32 pana Pupakise. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ehm, to bylo schváleno 21 k 15 a přecházíme k kompromisnímu návrhu 4. Ehm, kdo je pro? Proti? Schváleno. Přecházíme k 630 paní Turunen. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 38. Ehm, pan Manders. Tady asi hlasujeme elektronicky pro jistotu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Prošel 21 hlasy k 15. A tím pádem, já se omlouvám, říká pan předseda, dobrá, takže kompromisní návrh číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, ten je schválen. Tím pádem hlasujeme o celém dokumentu. Konečné hlasování. Celé stanovisko hlasujeme, prosím, elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Stanovisko bylo schváleno 34 eh, proti 3 a jedna osoba se stršela. Gratuluji zpravodaji a doufáme, že budete hájit naše stanovisko v výboru pro zaměstnanost. Doufáme, že nám o tom podáte zprávu. Děkuji všem, kteří se účastnili a po krátké přestávce začínáme se schůzí koordinátorů ve tři čtvrtě na jedenáct a další zasedání celého výbora bude 1. února, pokud se nepletu. Ano, úterý 1. únor, kolegové, od 9 do 12.30 a pokud vše proběhne, jak má, tak budeme hlasovat právě o e, směnici o právech spotřebitelů. E, tím e, končím dnešní zasedání.